Okay. I will speak in... Budu hovořit španělsky. Your headphones. použijte svá sluchátka. Bueno, empezamos la čili začneme naše odpolední zasedání s představením výroční zprávy Evropské nadace pro demokracii za rok 2017. Pozvali jsme pana Jerzyho Pomjanovského, který je výkonným ředitelem této nadace. Dovolte, abych mezi námi přivítal na našem výboru pana Poměnovského. Evropská nadace pro demokracii začala fungovat v červenci roku 2013 a během čtyř let své existence byla velice aktivní, eh, podporovala Evropskou unii v těch případech, kdy nebylo možno implementovat financování a stala se vlivným nástrojem na podporu demokracie. Je to společná iniciativa Evropské unie, jejich institucí a členských států, ale je to nadace, která je nezávislá. Její přidanou hodnotou je flexibilita, která ji umožňuje získávat rychlé financování během dvou dnů také v těch situacích, které zažíváme, kdy Evropská unie by byla, bývala, měla potíže pro poskytnutí okamžitých financí v rámci regulérního rozpočtu. Takže 380 iniciativ bylo eh, realizováno od roku 2015 a fungovala nejenom v zemích sousedských, ale také v sousedech sousedních zemích, například Sáhel, Střední Asie, Rusko a země Perského zálivu. V roce 2017 eh, schválilo představenstvo také fungování tohoto nástroje a jeho rozšíření na východní Balkán od roku 2018. Eh, nebudu tady déle zdržovat a udělím hned slovo panu Pomjanovskému. Prosím pěkně. Děkuji vám mnohokrát. Je mi velkým potěšením, pane předsedo, za to, že jste nám umožnil prezentaci. Děkuji také Evropskému parlamentu za to, že nám umožnil představení této výroční zprávy Evropské nadace pro demokracii. Pro nás je nesmírně významné mít každoročně tuto příležitost, což nám umožní informovat Evropský parlament aktuálně o všech aktivitách a kromě toho je mimořádně významné, a to se prokázalo v bývalých již v minulých eh, prezentacích. Eh, to ukazuje také na zapojení celé řady členských států do našich aktivit. Evropský parlament eh, s námi rozvinul úzkou spolupráci, protože devět europoslanců sedí v představenstvu. A to vlastně znamená silné zastoupení Evropského parlamentu a jeho neustále tedy zastoupení a spolupůsobení, spolupodívání se na práci DACE. Scházíme se každých šest měsíců, kde se hodnotí aktivity. V minulém roce 2017 bohužel byl také, byla řada turbulentních událostí, kde Celá řada společností čelila velkým výzvám, eh, které byly také toxické. A eh, Demokracie byla ohrožována v sousedských zemích Evropské unie, kam šla největší podpora. Ale eh, znamenalo to velké výzvy. Také to ukazuje rostoucí význam podporu nadace a také přístup k mezinárodní spolupráci založený na hodnotách. Jsem velice hrdý na to, že vám mohu představit naše výroční zprávu eh, za rok 2017 se specifickým programem podporu lidí toužících po demokracii. Eh, tuto zprávu si můžete přečíst také eh, v této brožurce, ale máte ji k dispozici nejen v tištěné, ale i v elektronické verzi. Jak již praví eh, název podpora lidí toužících po demokracii, eh, znamená, že lidé jsou skutečně v srdci naší práce. My podporujeme stovky jednotlivců i skupin. Mnoho z nich eh, se pouští do velkého rizika jenom proto, aby bojovalo za základní hodnoty. Rok 2017 byl také rokem, kdy se konsolidovala situace. Eh, byl to čtvrtý kalendářní rok eh, aktivit naší nadace a jak už tady zaznělo, my jsme zahájili naše operace v roce 2013 a v roce 2011 vlastně začala nadace, byla nadace založena. Eh, my se profilujeme jako organizace významná pro podporu demokracie. Za minulý rok jsme podpořili více než 160 iniciativ a aktivistů pro demokracii v sousedních státech ve 20 zemích eh, sousedících s Evropskou unii. Eh, poskytovali jsme granty aktivistům eh, v boji v jejich lokálních podmínkách a působili jsme tak, jak si také doplňujícím způsobem. Eh, je to velice důležité, protože se musíme uvědomit, že nadace není jediným možným nástrojem, protože i v rámci bilaterální spolupráce, i v rámci Evropské unie existují i jiné finanční nástroje, ale my vyvíjíme úsilí, abychom prokázali eh, komplementaritu, čili doplňující opatření eh, také z naší strany. Eh, v roce 2017 naše představenstvo řídící rada Eh, rozhodla o rozšíření našich aktivit i do zemí západního Balkánu a eh, budeme, žádat, budeme podporovat tři hlavní oblasti. Občanskou společnost, nezávislé sdělovací prostředky a politické aktivisty, eh, specificky tedy mladé politické aktivisty. V rámci stávající podpory se budeme soustředit na poskytování přidané hodnoty a komplementárních doplňujících opatření ke stávajícím programům a samozřejmě eh, jak už zaznělo, budeme také rozšiřovat naše aktivity na země, které vyjednávají o vstup do Evropské unie, čili na západní Balkán. Já jsem měl tu příležitost navštívit čtyři hlavní města na západním Balkánu. Eh, naše aktivity tam pokračují, máme velice zajímavé rozhovory a e, e, jak už jsem řekl, rozhodnutí rozšíření našich aktivit e, vlastně padlo teprve nedávno, v prosinci 2017. Také se soustředíme na možnost podpor, jakým způsobem můžeme pomáhat aktivistům. Čili my dostáváme také specifikované žádosti eh, s konkrétními údaji o přidané hodnotě programu, které bychom měli podpořit. Eh, v Bruselu a ve čl- v hlavních městech členských států eh, máme také své kontakty, eh, protože se snažíme přispět k již stávajícím programům na podporu demokracie a na budování míru. 23 evropských zemí, které jsou členy eh, Board of Governments a také Kanada přispívají k rozpočtu. Evropská komise také vybavuje operativní kapacitou naší nadace a umožňuje nám tak stabilitu. Samozřejmě je třeba také navýšit naše snahy o získávání prostředků, abychom mohli dostat, dostat svým úkolům a podporovat aktivisty a my počítáme rovněž s pomocí Evropského parlamentu, zejména když jste také ve svých hlavních městech a můžete působit na politiky ve vašich členských státech. Výroční zpráva, která se nachází před vámi, vám poskytuje přehled nejrůznějších politických prostředí, v nichž působíme. Od těch přechodných, restriktivních až k autoritářským režimům a konfliktním zónám. To znamená takovou výzvu, že každý jednotlivý kontext vlastně představuje takový vnitřní pohled specifičtější v jednotlivých případových studiích. Když se podíváme na, na různost oblastí, kde operujeme střední, severní Afrika, východní partnerství, proto my máme takový nekonvenční, flexibilní přístup, abychom byli schopni čelit různým realitám v terénu a abychom byli schopni rozlišovat jejich potřeby a proto můžeme operovat často i v nebezpečných prostředích. Již se za, hovořilo i o provizních podporách. My máme tedy jenom jeden, jeden takový příklad, který by neměl být nadhodnocován, ale my jsme rychlý mechanismus, protože v naléhavých případech eh, eh, jsme schopni zaktivizovat peníze za dva, za tři týdny. Pro standardní podporu je to 12 až 15 týdnů od podání žádosti až k dosažení dohody o poskytnutí pomoci. Eh, prostřednictvím naší pomoci se snažíme pomáhat budovat kapacitu občanské společnosti, aby byly vyslyšeny její hlasy. Eh, v brožurce uvádíme řadu konkrétních případů. My Eh, skutečně mm, se soustředíme na tu osobní dimenzi, na ten osobní rozměr, abychom na eh, konkrétních případech lépe osvětlili situaci, jaká v těch eh, dotyčných zónách je a jak můžeme pomáhat. A je to kombinace prostředků z naší organizace, ale také silná vůle něco dělat a měnit společnost od lidí v terénu. I když kontext a realita se třeba liší, ale eh, Všichni jsme přesvědčeni o tom, že demokracie je nejvýznamnější hodnotou a zároveň jedinou možností, jak zabezpečit lidem dobrou životní úroveň. A proto boj se bojuje proti korupci, za svobodná média. Eh, velice často jsou lidé zastrašováni ve zprávě naleznete například příběh Dimitra Bulaka, který byl v Charkivu na Ukrajině zvolen, který pracoval v protikorupčním centru, který mm, se snažil zaobírat se zneužíváním veřejných peněz ale jeho práce se nelíbila každému a v roce 2017 na něj bylo zaútočeno a byl surově zbyt. E, Pro následovatele zločinci se nenašli, pachatele tedy, promiňte. Ukazuje se, že tito aktivisté skutečně riskují svůj život a je to i tam, kde nepanuje vláda práva a ti jsou konfrontováni s brutalitou. V Egyptě máme obhájce lidských práv, kteří byli zatýkáni kteří byli obvinováni, že jsou součástí teroristických skupin a někteří z nich zemizeli. Možná tomu nebudete věřit, ale právník, který přišel na policejní stanici, aby hájil toho, koho zatkli, byl také zatčen. Je tady prostě zastrašování, používání násilí, aby, které se používá proti těmto statečným lidem. Ale je tady také omezená možnost působení aktivistů a proto je třeba poskytovat jim alespoň elementární podporu, aby mohli podporovat, aby mohli pokračovat ve svých aktivitách. V konfliktních zónách je třeba postarat se o to, abychom zabezpečili, eh, že se nebude na někoho zapomínat. Podívejme se na Sýrii, například tady se po podporují pro demokratičtí aktivisté, kteří operují v extrémně obtížných podmínkách a je třeba poskytnout jim také pomoc už teď, a protože jsme přesvědčeni o tom, že by i potom v budoucnosti mohli hrát příslušnou roli při budování zásad eh, státu práva. Také podporujeme aktivity eh, směřující na kulturní a světové vzdělávání uprchlíků v uprchlických táborech v Libanonu, ale nejenom tam. Minulý týden jsem se vrátil z Libanonu, kde jsem měl tu čest setkat se s celou řadou zástupců, kteří působí v nezávislých mediálních platformách zaobírajících se vzděláváním uprchlíků. Například jsme navštěvili Tripolis, kde jsme viděli, co všechno, jaká napětí jsou způsobená tím masivním přílivem uprchlíků. A poznali jsme člověka, který zahájil takovou aktivitu prostřednictvím ustanovení určité skupiny a snaží se vzdělávat eh, uprchlíky a překonávat různá napětí. A doufáme, že právě i tyto možnosti osvěty eh, prospějí eh, v, ve vzdělávání lidí. Mm, a se všemi partnery, eh, které, s kterými jsme hovořili, jsme viděli, jak obtížným výzvám aktivisté jsou vystavováni a proto potřebují větší podporu než kdykoliv jindy. E, naše nadace hraje významnou roli, protože podporuje nezávislé sdělovací prostředky. Hledíme také na možnost podporu takových nezávislých médií, e, které jsou zejména v těch zemích východního partnerství v Rusku a v severní, východní a střední Africe. Přibližně jedna třetina iniciativ podpůrných eh, souvisí s podporou eh, médií eh, snažíme se vyhledávat takové mm, projekty na podporu, které mohou mít největší dopad a snažíme se, abychom mohli podporovat vznik kvalitních věrohodných informací. Rovněž jsme investovali do inovativní práce v boji proti fake news ze strany Ruska, které působí i v nerusky hovořících zemích. Před několika týdny jsme zahájili činnost nového fondu. Tento fond bude poskytovat granty nezávislým médiím provozovaných v ruském jazyce a to bude velice významný nezávislý nástroj, který financuje celá řada dárců a vytváří určit, bude se snažit vytvořit rovnováhu proti ruském šíření eh, fake news. V roce 2015 jsme zveřejnili eh, publikaci některých iniciativ, které právě popisovaly, jakým způsobem podporujeme média v respektivních oblastech žijeme v době velkých výzev, velkého ohrožení, největšího ohrožení od druhé světové války. E, podívejme se, jakou dezinformační válku zahájil Kreml, která se snaží ohrožovat západní demokracie, e, která prostě se snaží proklamovat jenom, že západní demokracie jsou korupční, místo toho, aby se zaobírali korupcí v Rusku. E, zatím e, si musíme ovědomit, že trvaly udržitelné změny nenastanou z jednoho dne na zítřek, ale musíme se snažit měnit krajinu v každodenní práci a my se cítíme privilegovaní, že můžeme podporovat aktivisty, kteří ví, jak obtížné je bojovat za demokracii, ale kteří v tomto boji neucvtávají, protože vědí, jak je demokracie důležitá. Naším přesvědčením je, že máme skutečnou povinnost projevovat naši solidaritu a podporovat občany a aktivisty, kteří bojují za demokracii. A já doufám, že vás potěší naše výroční zpráva, kde se dočtete o celé řadě konkrétních příkladů. Děkuji za pozornost a těším se na otázky, které budete mít, rád je zodpovím. Děkuji vám mnohokrát a teď zahájíme tedy příspěvky. Jako první má slovo pan Dip. Dziękuję bardzo panie przewodniczący chtěl... Děkuji, pane předsedo, pane řediteli. Děkuji vám velmi srdečně za vaši prezentaci. v rámci této výroční zprávy Evropského fondu pro demokracii bych chtěl zdůraznit především, že od 77 let uplynulo od té doby, kdy jsme vlastně iniciovali e, tuto nadaci, respektive Evrops. Nadace EED nyní prokázala svou funkční. Důležitá je, e, je tam vlastně polská iniciativa, která byla podpořena mnoha zeměmi, 33 zemí 23 členských států plus Kanada se podělejí na této nadaci a to už je e, velký e, pokrok, kterého bylo dosaženo. Dále se podařilo dosáhnout určité rovnováhy v, u jednotlivých iniciativ, které podporujeme jak na východě Evrop, od Evropy, tak také v oblasti středo zemí. Další iniciativy Eh, prokazují, že skutečně nadace pracuje dobře a dosáhla značné rovnováhy. Chtěl bych vám poděkovat, protože se domnívám, že je to velice dobrý nástroj, který byl velmi rychle eh, také uplatňován a používá se v jednotlivých zemí. Zabývá se právě ochranou lidských práv, ale také spolupracuje s různými organizacemi a také ve srovnání s finančními nástroji, které má eh, Evropská unie k dispozici. Je to velmi důležitý nástroj a ED e vlastně je orientován a soustředuje se v první řadě na občanskou společnost, která eh, zastupuje eh, veřejné mínění a má velký vliv a to samozřejmě jsou aktivity, které bychom měli vítat. K tomu bych vám chtěl poblahopřát. Doufám také, že váš mandát bude rozšířen i na země západního Balkánu, respektive už se tak děje, jak jste řekl. To je také velice důležité v celém asociačním procesu kde vlastně Evropská unie také má před sebou velké výzvy, stejně jako tyto země, v, s cílem jejich budoucího přístupu k Evropské my. Potom jsou zde také určité otázky týkající se zemí, které se připravují na budoucí přistoupení. Je tam ještě velká potřeba informací. Lidé potřebují vědět, jak se věci budou vyvíjet v rámci tohoto integračního procesu. Takže musí se vlastně pracovat také na těch základech a skutečně diskutovat s lidmi, s občanskou společností. Také za tuto práci, kterou odvádíte, bych vám rád srdečně, srdečně poděkoval. Také jste říkal, <clears throat> jak to vypadá s finančními příspěvky těch zemí, které se už připojily k EED a jaká pomo- jaké pomoci se e, poskytují. Potom například také experti, kteří jsou k dispozici. To, toto všechno jsou důležité věci a rád bych věděl, do jaké míry je to realizováno. Pan Eustravičus. Pardon, pardon. Promiňte, omlouvá se pan předseda. Nejprve paní Fotiga, omlouvá se pan předseda. No problem, Petras. <laughs> I could easily resign from my... To je v pořádku. Já se mohu za toho, že budu jako první, to není žádný problém. Pane um, Sanče, uh, ráda bych vám poděkovala za tuto vaši prezentaci uh, výroční zprávy jako za, za eh, výbor eh, AFET eh, a eh, ráda bych, protože se mi to potvrzuje při mých každodenních aktivitách tady v parlamentu, tak mohu profitovat z expertízy, která, kterou tato Evropská nadace pro demokracii sbírá. A proto bych vám ráda vyjádřila upřímné díky, stejně tak těm, s kterými spolupracujete. Chci poděkovat za to, že jste že jsme schopni využívat těchto zkušeností. Také jsem mohla využít během eh, přípravy mé zprávy. Mohla jsem to využít při přípravě eh, mého strategického eh, sdělení a Ráda bych rovněž vám pogratulovala k schopnosti vaší organizace fungovat, zpracovat, eh, být schopni velice rychle se přizpůsobovat měnícímu se prostředí. Některé z těchto eh, aktivit eh, se vzhledem k novým úkolům, o kterých jste hovořil, některé se soustředují na západní Balkán. To je nevyhnutelné, nutné, abychom toto my všichni podpořili. Ale také to znamená schopnost Eh, sledovat rychlé změny a nalézat nové eh, cesty a metody, jak ehm, fungovat. Se zájmem jsem se dozvěděla, jsem si vyposlechla informace o oné platformě, kde se sdílí obsahy, široké škály médií, nezávislých médií a myslím si, že to může být nějakým způsobem využíváno i v jiných oblastech našich eh, zájmů tím, že vezmeme rovněž potaz eh, eh, tyto věci využijeme v práci v EU. Moje otázka se vztahuje finanční stabilitě po Brexitu, vaše názory na situaci. Znám víceméně současnou situaci, ale prosím, řekněte nám něco o případném dalším vývoji. A také prosím, řekněte nám něco detailněji o plánech, jak mm, rozšířit ruský jaký eh, jazyk médiích a jak by mohla se zvýšit eh, účinnost eh, tohoto typu aktivit. Byste toto mohl posoudit. Děkuji. Děkuji mnohokrát a není má slovo pana Ostrojevičus. Ještě jednou se omlouvám, pravý pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Ano, jsem pozdržel svůj příspěvek až do teďka, takže mohu teď pogratulovat a poděkovat panu Poměnovskému a chci ještě pogratulovat také Elmaru Brokovi, který je... Ano, Elmare, jde o tebe. E, ty seš teď já bych vyznavala uznání, protože je šéfem, Elmar Brok je ředitelem tohoto, této správní e, rady, která vede tuto důležitou instituci. Ale v zásadě to není nedostatek poptávky na, na trhu země Eh, kde vaše aktivity, eh, které jsou pokryty nebo kde jsou zakotveny vaše eh, aktivity, nejsou v takové vůči pozici, když, se, když jde o lidská práva nebo svobodu tisku, řízení, zpráva a podobně, tak takže musí se, vlastně alespoň pokusit iniciovat některé procesy, které jsou tolik zapotřebí, procesy různých, různého druhu. Vaše pozice výhodná. Eh, tady jde o čas, či dobře načasovanou reakci a na eh, to, na co se koncentrujete, když nepodporujete eh, tuto spolupráci v mnoha příkladech, případech Eh, jsou to aktivisté, nevládní organizace a instituce, které na toto čekají. Eh, takže když se bude pokračovat v eh, tomto typu vašich aktivit, tak jsem si jist, že v příštím roce a v následujících letech se dočkáme ještě další výsledků. Velice si cením toho, že se že hodně úsilí vyvíjíte Ehm, eh, v tom, že rozšiřujete informace, eh, informace a osobní historky těchto aktivistů. Je to velice důležité. Důležité je podpořit, dát jim příležitost, aby byli viděni a aby eh, jejich aktivity byly ehm, námi oceněny. Jsem si jist, že mezi nimi jsou ehm, budoucí nositelé Sacharovy ceny a mm, podobných cen, takže je, když je podporujeme dnes, podpoříme dnes, tak je možné, že do budoucna uvidíme, nebo zítra uvidíme úplně jiné výsledky. A právě jste sedl, že jste rozšířili vaše aktivity na západní Balkán, což je zapotřebí. Přejeme vám hodně úspěchu. A pak Turecko. Mohl byste prosím detailněji říct něco k Turecku, protože eh, v tomto výboru eh, eh, trávíme docela dost času tím, že diskutujeme o různých aspektech této situace v Turecku. Takže bych se rád dozvěděl něco o vašich projektech v Turecku a jsou tu nějaké plány, eh, že by se překročila hranice 20 zemí, s kterými eh, teď provozujete vaše aktivity? Co by mohl být ten další krok ku předu? A chci vám popřát hodně štěstí do vašich budoucích aktivit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo pan Sanix. Thank you, Chair. Um, Děkuji, pane předsedo, eh, pane Sanče, vítejte v našem výboru. Dovolte mi, abych eh, začal prohlášením, které je zcela eh, evidentní vy a EED nemáte nedostatek raison d'être a eh, vlastně, když se tak podíváme kolem a podíváme se na ten mizející prostor pro aktivity nevládních organizací a občanských společností, obecně budeme potřebovat takovou organizaci po ještě dlouhou dobu. A to vlastně smyslu, způsobem jsou špatné zprávy. Dobré zprávy jsou, že odvádíte výjimečnou práci na tomto poli. Veškeré této aktivity tyto, tento typ eh, eh, flexibilních, eh, flexibilního krátkodobého financování velice závisí na advokátních zdrojích. Daleko více než v minulém období, tady bylo více času to vybudovat, byly tady zdroje. Eh, Vítáme eh, určitě rozšíření na západní Balkán, eh, protože tady určitě bylo jednomyslná zhoda v tomto parlamentu, že to je něco, co nezbytné je a že se to udělat musí. Ale Měli bychom zajistit to, aby tady byly adekvátní disponibilní zdroje pro organizaci a zvládání všech těchto úkolů. A tím hm, přecházím takové hm, na půl poznámce, na půl otázce. Velice litujeme toho, že eh, tady máme důležité členské státy, které stále ještě eh, nepřišly se svým eh, příspěvkem do EED. Lituji také toho, že eh, tady nemáme kolegy z těchto členských států, eh, například Francie, Itálie a Portugalsko, eh, kteří by mohli osvětlit to, proč jejich vlády nejsou ochotny přijít a podpořit ED, e e zvláště protože je to člen východní části Evropské unie. Chtěl bych zdůraznit, že pokud budeme chtít mít vyvážený nebo alespoň zhruba vyvážený vztah mezi jihem a východem ehm, při práci EED, tak budeme potřebovat zdroje z členských států, které jsou nejvíce zaangažovány a které eh, se nejvíce zajímají o tyto oblasti. Takže pokud tady eh, je tady zcela jasný eh, informace z těchto zemí, proč tomu tak je, přijďte s tím, prosím, jak bych velice rád toto slyšel od svých kolegů z výboru AFET. Zjevně nám, nám se jako skupině a, um, zamlouvá myšlenka rozšíření um, na e, média, také na uh, projekty, které se zaměřují na boj proti korupci. Myslíme si, že toto jsou skutečně ony projekty, které mohou mm, klíčovým způsobem um, přispět k vyřešení některých situací v utlačovatelských režimech. Například eh, některé eh, granty jdou do zemí, kde se předpokládá, že existují tyto systémy. Velice bych chtěl podpořit eh, nadaci v tom, že rozšiřuje svoji práci do tohoto směru. Toto jsou jednoznačně případy, které se objevují ve společnostech těchto režimů a mohlo by nám to um, umožnit třeba vstoup uchopit, eh, eh, ovlivnit eh, politicky motivovanou společnost v těchto oblastech. A zbytek můžeme diskutovat separátně. Odděleně tady bych jenom byl chtěl zdůraznit, že je důležité, že jste mezi námi a že děláte to, co děláte. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo kolega Venta. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Rovněž bych rád poděkoval panu poslanci a nadaci za úsilí, které vyvíjí při demokratizaci Ehm, sousední dimenze, východní, e, západní, je to důležitý e, přístup k základním iniciativám a umožňuje nám to velmi rychle reagovat a spolupracovat s neformálními skupinami, které by normálně nebyly dosažitelné a nebylo by možné jen tak je financovat z programu EU. Jak jste řekl, tak minulý rok byl skutečně obtížný, e, byla tady celá řada výzev pro demokracii a Ehm, rok 2018 bude zřejmě obtížný stejně tak. A doufám, že ED a její místní partneři eh, si udrží eh, a budou se nadále eh, stát za svými závazky, tak abychom překonali tyto problémy. A má otázka se vztahuje k udržitelnosti a k místnímu identifikaci se s projekty, které jsou podporovány z nadace. Myslím, že je to velice důležité pro to, abychom se postarali o dlouhodobý dopad na demokracii. Mohl byste prosím poskytnout nějaké informace o iniciativách, které eh, poté, eh, kdy eh, bude obdrženo financování, to bude celé se samo udržitelné, anebo bude, tady bude pořád ještě existovat závislost na oné vnější podpoře. Děkuji. Na kolega Harms. Nyní má slovo pan kolegyně Harms. Thank you for joining us. Děkuji. No ano, děkuji, že jste mezi námi. Také bych chtěla velmi ocenit aktivity eh, této nadace pro demokracii. Já myslím si, že eh, je to jedno z nejlepších rozhodnutí, že, mm, které jsme učinili, že ji máme a díky panu Boskovi a těm, kteří se ujali této iniciativy. Ráda bych se vás zeptala na toto a tady bych chtěla využít příležitosti. Um, um, je to jeden z um, aspektů, na kterém neustále pracujeme. Chtěla bych vědět toto, v tomto kontextu, tedy jak může eh, Evropská unie se postavit ruské eh, propagandě, Ehm, a když se podíváme na celý vývoj, který s tím souvisí, eh, tady jsme eh, souhlasili, souhlasíme s právou, která byla připracována Ano Fotigou před nějakou dobou. Ehm, jde o ustanovení nezávislých ehm, médií, eh, a umožnění nezávislého kvalitní novinařiny. To by určitě mohlo být jednou z hlavních aktivit, která by se měla podpořit. Jsem Eh, sleduji, že hlavně ve východoevropských zemích, v našich partnerských zemích eh, i v Euronestu, eh, novináři, zvláště nezávislí novináři, jsou předmětem politického nátlaku, ale nemají možnost přežít. To jsou věci, které my velice oceňujeme a když se s nimi setkáváme ale tito lidé, tady eh, mm, jsou to eh, lidé, eh, kteří dostanou jenom kratší podporu z Evropské unie a pak by se měli sami už financovat své projekty, ale má zkušenost mi dosud říká, že je to velice nepravděpodobné že by byli schopni eh, takto fungovat. A proto bych eh, něco se dozvěděla o vašich závěrech, protože musím znovu zopakovat. Jak reagovat vůbec, jak se postavit takovéto propagandě? Má nejlepší rada by byla, abychom se podpořili kvalitní žurnalismus, abychom podpořili eh, dobrou informační politiku a nezávislá média a novináře. Muchas gracias. Y para concluir esta ronda de... Děkuji mnohokrát a pro završení tohoto kola nyní dám slovo ještě panu Brokovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych eh, učinil několik poznámek. Musíme si uvědomit, že tato instituce existuje pouze několik let a že proto samozřejmě stále ještě jaksi ve výviru ale už teď bych rád řekl pracovníkům tohoto institutu, že za obtížných podmínek vynikajícím způsobem pracovali a e, proto já s potěšením řídím tuto správní radu. A mm, naší ideou bylo v této oblasti něco dělat právě proto, kde oficiálně přes oficiální cesty Evropské komise bylo obtížné něco dělat. E, bylo naší snahou vytvořit jiné možnosti, kde by bylo e, možno rychleji zaktivovat praktickou pomoc. Mm, proto je to tak významné Eh, protože eh, kdyby eh, úkolem nadace bylo zaplétat se do politických diskusí, k ničemu by to nevedlo. Tady se jedná o to rychle pomáhat těm, kteří jsou v nesnázích, ve velkých potížích a bez nichž by neexistovala žádná demokracie. A proto musíme také vždycky dávat pozor, když jdeme na Balkán abychom i tam pracovali, ale nejenom tam, ale i v diktátorských režimech, abychom pomohli aktivistům čelit nebezpečí, kterému jsou tam vystaveni. To, co řekl kolega Meseris, se týká možnosti vytvořit skutečně určitou vyváženost, co se týče zejména boje proti té ruské propagandě. E, máme tady roční příspěvky Evropské komise, ale také členských států a nejenom členských států do naší nadace EED, ale o tyto prostředky je třeba ucházet se neustále. To není jaksi permanentní podpora. My musíme bohužel konstatovat, že země z Jižní Evropy e, e, se nepoměrně méně nebo vůbec nepodílají na financování EED třeba že jsou členy. Všechny členské státy jsou členem i ve správní radě, ale účast na financování je velmi nevyvážená. A možná, že by nám kolegyně a kolegové mohli také pomoci. Možná, že by mohli doma eh, jak si oťukat jakým způsobem lze najít otevřené dveře u jejich respektivních vlád, aby také platili, aby došlo k vyváženosti. Když se podívám například na vývoj ve středozemní oblasti, i tady by jistě bylo eh, záhodno přispět eh, k podpoře demokracii a rozšířit aktivity. A proto, pane předsedo, by možná bylo také dobré, kdybychom i na našem výboru vedli diskusi o tom, jakým způsobem eh, bychom mohli jaksi silněji působit na země na jihu Evropy, aby také podporovali více podpo- demokracii a zásady právního státu i v našem sousedství. Děkuji mnohokrát. A teď dostane slovo Pan ředitel nadace, prosím, máte slovo, pane Pomjanovský. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám všem eh, členům Evropského parlamentu eh, za tuto diskuzi. Za prvé, jsme velice rádi, že slyšíme tolik eh, pozitivních slov a ocení naší práce. Je skvělé, že se nám dostává této podpory. Všechny otázky, eh, které jsem dostal, jsou velice relevantní a jsou samozřejmě součástí naší každodenní práce. Myslím, že nejlepší metoda bude taková, že je zodpovím v pořadí, jak byly položeny. Odpověď na otázku pana Gřiba. Financování, obecná podpora členských států, e, to, je to, e, to se týká také otázek, které je položeny e, později, řeknu to konkrétněji, později. Nejprve, ano, je to pravda, ehm, poskytování finančních prostředků do nadace, to není jenom podpora, kterou mohou rozšířit členské státy, Eh, obdrželi jsme z Dánska eh, příspěvek, příspěvek, bylo to po dobu jednoho roku, v rozsledování eh, poradních činností, to bylo dosud jediná taková zpátka nebo příspěvek, kterou jsme dostali, ale na každodenní bázi dostáváme se nám velké podpory ze členských států a z velvyslanectví v zemích, kde kam cestujeme a kde se konají naše setkání nebo kdež pořádáme naše mise. Samozřejmě je to Prvním kontaktním místem je delegace EU, tady se e, nám dodá, dostává velké podpory, ale také členské státy, e, znamená Polsko, Německo, Nizozemsko, Švédsko, Norsko a ostatní. E, nemohu je vyjmenovat všechny, ale mnohé z nich právě závisí na přímých reakcích, musíme poskytnout informace nebo organizujeme setkání, někdy třeba dopravu organizujeme a podobně. Takže tento typ podpory a uznání je na nejvyš důležitý a mm, cítíme to v terénu. Také jsme eh, jednotlivým členským státům a velvyslanectvím poslali informace. Kdykoliv je tady nějaká hrozba pro bezpečnost eh, mm, eh, nebo mm, tak je možné je varovat, můžeme žádat o je diplomatickou podporu tak, abychom mohli vynaložit příslušný tlak a Máme tady eh, jasné signály, že tento eh, eh, tlak byl vynaložen v minulosti, takže toto je také velice důležitá věc, důležitá forma podpory. Jako každá jiná organizace může být vždycky šťastní, co se týče výsledku financování, může to být vždycky lepší. Tato nadace konkrétně, jak již bylo zmíněno panem Brokem, naším předsedou a také mnozí další to eh, členové parlamentu to zmínili. Tady je nedostatek rovnováhy mezi členskými státy EU, mezi těmi, kteří jejich zeměpisná poloha je spíše na severu umístěna v Evropě a těmi, eh, kteří jsou zeměpisně umístěni na, nebo jsou na jihu Evropy. Takže tady opravdu každá podpora, kterou, která může jít přes národní parlamenty, přes přímé kontakty ehm, s příslušnými politickými rozhodnutími ehm, a těmi, kteří rozhodují. Toto se dá, všechno, co se dá rozšířit, je vítáno, protože potřebujeme ještě více těchto finančních prostředků. Jsou totiž zárukou toho, že z dlouhodobého hlediska budeme moci ehm, rozšířit flexibilní podporu a budeme moci plánovat naše strategie Ehm, na období eh, jednoho nebo dvou let. Toto je klíčové pro budoucí úspěch naší nadace. Uh, after Brexit. Po Brexitu stabilita finanční situaci. To v současné době není hrozba. Dostali jsme velmi pozitivní signály od těch, kteří analyzují tuto situaci zejména od Evropské komise, ale samozřejmě nutně ta situace evropského rozpočtu po Bruselu je zatím nejistá, je to výzva, takže doufáme v podporu Evropského parlamentu a že ta vřelá slova, která jsme zde uh, slyšeli, uh, že tedy budou poskytnuty dostatečné příspěvky, abychom dokázali čelit budoucnosti. Tam otázka zde zazněla na jedné ze schůzy představenstva, protože Spojené království se stalo velmi významným přispěvatelem eh, do našeho rozpočtu a zazněla tam otázka, co nastane po Brexitu. A otázka byla velmi jasná, odpověď byla velmi jasná, že to, že od, opouštějí Evropskou unii, neznamená, že opouštějí evropský eh, kontinent a že vlastně jejich závazek pro demokracii bude nadále pokračovat. Takže máme velmi silný politický závazek od britské vlády, že bude nadále pokračovat a podporovat tedy naš tu započatou práci Britská vláda je velmi aktivní v poskytování prostředků pro podporu nezávislých sdělovacích prostředků a pro boje, boj proti ruské propagandě v rámci východního partnerství a MEMOS. Je to, to jsou to tedy mnoho, mnohomilionové roční příspěvky, které od nich dostáváme. Co se týká efektivnosti, na to se ptala paní Fotega našich rusko, rusky hovořících sdělovacích prostředků a jejich podpory. Samozřejmě nemůžeme poinformovat, dosahovat okamžitých eh, výsledků přes noc. Je to tvrdá a dlouhodobá práce. Všichni musíme připustit, že jsme zaspali v některých procesech jsou to věci, které už jsme slyšeli dlouho předem, například co se týká zveřejňování určitých eh, moskevských informací. V roce 2010 Maria Lipman předložila velmi eh, dobrou analýzu pomalého získávání vlivu nad sdělovacími prostředky nejen v sousedních zemích, ale trošičku jsme tady zaspali, abych tak řekl. Já jsem tehdy byl v jiné politici, boli z pozici, byl bych mohl jednat rychleji, takže dohnat toto spoždění v těch činech, jak říkám, jsou to dlouhodobé procesy a potřebujeme stabilní a dlouhodobý závazek a dlouhodobé akce. Dobrá zpráva je, že máme už myšlenky, máme kreativní lidi, kteří eh, o tomto přemýšlí a kteří už dosáhli významných úspěchů, o kterých můžeme poinformovat. Tři iniciativy, které vyplynuly ze zprávy z roku 2015 tam byla vlastně výměna informací v ruském jazyce stanoviště v Praze, ale potom několik eh, stanovišť, který je, kterých jsou propojené. To už funguje více než dva roky poskytování prostředků pro kreativní tvorbu, vytváření kreativních obsahů, tak aby bylo možno působit na posluchače daleko lepším způsobem, vytváření například zajímavých dokumentárních pořadů, různých programů pro děti, různých show. Mají vynikající nápady, skvělé myšlenky, ale rozpočet zatím toto neumožňoval. Takže toto je jiný zvláštní mechanismus, který by měl podporovat tyto, tuto kreativní tvorbu. Eh, první výsledky jsou velmi slibné a nastává také, dochází také ke zvyšování počtu posluchačů, což je tedy určitě pozitivní tendence. Velice vám děkuji, pane Astrevičusi, za to, když že říkáte, že není nedostatečná poptávka. Ano, vy toho jsme svědky na každodenním základě. Dostali jsme více, ne, dostáváme více než tisíc aplikací v každém, každý rok. Zabýváme se jimi velmi podrobně hodnotíme to s partnery a máme se více než 10% nich, takže toto je obrovská výzva, velký úkol před námi, když si máme vybrat mezi tolika skvělými aplikacemi a tolika poptávkami, tolika potřebami. Zazněla zde také otázka ohledně místního vlastnictví provozní modul je založ, model je založen čistě na lokálních iniciativách, které se konají, které, ke kterým dochází bez ohledu na to, zda je tam naše podpora nebo ne. A to tedy ta otázka ohledně místního vlastnictví, ta je naprosto jasná. Ano, podporujeme iniciativy, které jsou pevně zakořeněny v lokálním prostředí. Udržitelnost, to je samozřejmě velká výzva. Máme zde poměrně skromné financování, to znamená naše podpora a my musíme respektovat tento provozní model, se vlastně opakuje normálně. Poskytujeme obě věci, jak expertní zkušenosti, tak konkrétní znalosti a kapacity, tak abychom poskytovali dlouhodobou podporu a spojujeme to s tradičnějšími dárci. Snažíme se poskytovat rychlou konvenční podporu, ale jakmile ta organizace už je zakořeněná, zakotvená, Máme už několik takovýchto příspěv, takovýchto příkladů s konkrétním využitím příspěvku ze zemí, jako je Nizozemsko, Německo, Dánsko, a potom eh, nadále se vytvářejí stabilní dlouhodobější programy. Máme systém kontroly a monitorování v těchto jednotlivých případech, do jaké míry jsou tedy úspěšné. Co se týká otázky ohledně Turecka, máme tam už projekty, ale ze zjevných důvodů nemohu být eh, konkrétnější. To prostředí, ty podmínky tam jsou velmi složité. Patří to k těm projektům, které nenajdete na našich webových stránkách. Asi 30 eh, projektů této zemi nejsou uveřejněny na našich webových stránkách, takže když si čtete naši zprávu a webové stránky, tak mějte na paměti, že asi 30 eh, těchto projektů z dobrých a jasných důvodů tam není uvedeno. Pokud jde o Další dotaz na z, ohledně zdrojů, zejména mezi jihem a severem. Ano, tam není rovnováha mezi geografickým jihem a severem Evropské unie. Snažíme se vyvíjet velké úsilí k tomu, abychom zajistili uh, Vyslechli jsme určitá vysvětlení v tom duchu, že evropská krize zaplavila některé tyto země, takže už nemají volné pro finanční prostředky na to, aby poskytovalo podporu na tyto projekty. Ne, Přispěvatele poměrně značným je Španělsko tady z těchto zemí v Jižní Evropě. A také jsme dostali skromný příspěvek z Kypru v nedávné době. Takže jsou zde určité signály, ale samozřejmě, že je zde potřeba ještě zlepšit tu práci a úsilí, aby se do, ten rozpočet byl vyváženější. Já už jsem odpověděl na otázku pana Velty ohledně udržitelnosti a vlastnictví. Já si myslím, že to bylo srozumitelné. Co se týká otázky paní Rebeky Harms, ano, máte zcela pravdu. V naší zprávě také vyplývá, že propaganda to není způsob, jakým bychom měli postupovat z dlouhodobého hlediska. Musíme působit proti vlivu těch toxických médií, musíme vytvářet pluralistická a nezávislá média v těchto zemích co, pra, co pracuje proti nám, to není jen ruská propaganda, jejich médií, ale je to také místní situace, například oligarchizace médií v některých těchto zemích nedostatek skutečně nezávislých sdělovacích programů pro médií. Takže toto vyžaduje dlouhodobou podporu od členských států. Podpora nezávislých médií je naprosto zásadní, ale z krátkodobého hlediska proti tomuto nemůžeme bojovat. Takže je to je důležité, abychom to všichni pochopili. To je práce na 15 i na déle let, vyžaduje to skutečně dlouhodobé programy podpory a právě stejný to, co se děje na západním Balkáně, je podobná věc. Také je před námi mnoho práce, abychom podporovali eh, svobodu projevu, svobodu sdělovacích prostředků v těchto zemí a máme ještě hodně práce před námi. Vyžaduje to významné řízení, začátek už jsme rychle začali, ale potom je potřeba určité dlouhodobé programy. A konečně, Elmare, děkuji vám, pane předsedo, za to, že jste řekl pár slov poděkování a poblahopřání. Je to naše páté výročí, ano, pracovali jsme tvrdě na tom, aby naše instituce byla rychle operativní, takže děkuji vám za vaše rozumné a moudré předsedání, za vaši pomoc. Financování zůstává samozřejmě velkým tématem, tak aby se zaručila dlouhodobá stabilita a tímto bych uzavřel svůj příspěvek. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát pane Pomjanovský, a dovolte, abych eh, vám ještě řekl, že koordinační skupina organizuje v Evropském parlamentu u příležitosti pátého výročí EED konferenci, na kterou vás všechny srdečně zveme. A nyní přikračujeme k dalšímu bodu a to je výměna názoru se Zoranem Pažinem, místo předsedou vlády a ministrem spravedlnosti Černé hory. Dear colleagues, uh, we shall now... Drazí kolegové, teď budeme pokračovat a já bych rád požádal ty, kteří opouštějí místnost, aby tedy tak učinili eh, v tichosti. Na našem programu nyní je výměna názoru s panem Zoranem Pažinem hmm, vicepremiéra a ministra spravedlnosti z Černé hory. Eh, vítám tedy Zorana Pažina, vítám také pana velvyslance Bojana Šarkčiče, vítám paní Vesnu Medenicu, eh, prezidentku Nejvyššího soudu Černé hory. Eh, protože, eh, pane ministře Pažine, my víme, že do balkánské země v čele s Černou horou eh, pilně pracují na tom, aby se staly plně platnými a plnoprávnými členy Evropské unie. Prvního cíle jste dosáhli vlastně tím, že jste se připojili k NATO minulý rok vaše země je skutečně na přední příčce toho maratonu při uskutečňování reform pro pokročení eh, toho, co bylo stanoveno na summitu v Sofii i na Evropské radě v červnu pracujete na hloubkových reformách a musíme si uvědomit, že proces rozšiřování je skutečně straná cesta prospívající oběma stranám. Než vás pozvu, abyste se ujal slova, rád bych řekl, že Evropský parlament pošle delegaci pozorovatelů na sledování eh, voleb prezidentských 15. dubna. To delegace bude vedena naším kolegem panem Kastaldou. Vážený pane ministře, rád bych vás vyzval, abyste nám eh, nyní, abyste nás seznámil se situací, jak pracuje Černá hora na přístupovém procesu. Vážený pane předsedo, vážení členové. Zachválím v jméno vlády Crné Gore i svoje... Já bych na úvod rád poděkoval eh, jménem černohorské vlády a mým vlastním jménem, že jste mě dali možnost hovořit ve výboru AFET Evropského parlamentu. Je to pro mě velká čest a jsem přesvědčen, že je to také dobrá příležitost k tomu, abych prezentoval výsledky, kterých dosáhla Černá hora formou výměny názorů s vámi, abychom ukázali, jak jsme pokročili na naší cestě směrem k Evropské unii. Naše priority v oblasti zahraniční politiky jsou jasné. Příslušnost k NATO, vstup do Evropské unie a dobré, politika dobrého sousedství. Doka- to jsme již dokázali, protože jsme eh, reagovali na všechny výzvy které, a překážky, které leží na cestě, kterou se ubíráme. Rád bych připomněl při této příležitosti, že cesta do vstupu na to nebyla bez překážek, ale <clears throat> byli jsme schopni odolat, vydržet těm pokusům o destabilizaci, ke kterým došlo, což vla, k čemuž vlastně došlo v den vo, parlamentních voleb a uh, soudní a potom, ale dnes pachatele toho, těchto pokusů jsou soudně stíháni. A stejný přístup máme i směrem k Evropské unii. Také bych chtěl poděkovat za jasná poselství a povzbuzení směrem k Černé hoře a dalším zemím. My víme, jaká, jaký je tento indikativní časovní harmonogram, ale to nejdůležitější poselství je se týká živoucí politiky rozšíření. Také sledujeme eh, tu cestu, kdy Evropská unie říká, že hodnotí individuální dosažený pokrok. Pokud je se týká naší, tře, naší třetí oblasti, naší zahraniční politiky, to znamená dobré vztahy sousedství, tak Černá hora plně sdílí evropské hodnoty. Podpořili jsme naše sousedy, zejména Bosnu a Hercegovinu a pomáhali jsme vyřešit eh, určité pohraniční problémy a máme také konstruktivní postup vůči ostatním sousedům na zákolem otázek, které nepůsobí tolik problémů a jakožto potvrzení našeho našeho závazku vytvářet dobrou politiku sousedství, mi dovolte říci pár slov o vytvoření instituce o mezinárodních vztazích na jihovýchodě Evropy. Jejímž cílem je posilovat zejména dobré vztahy mezi zeměmi a státy tohoto regionu. Jež jsme získali pod, naplánovali pod, podpis memoranda ke kterému by mělo dojít 18. Eh, května v Sofii. Dámy a pánové, základní prvky rozvoje obsahují růst ekonomiky, stabilizaci politiky a zaměření na evropskou agendu. Pokud jde o rok 2017, tak růst v Černé hoře překročil 4%. Naším cílem je snížit veřejné zadlužení pod 60%. HDP. Hm. Pokud se týká vyjednávacího procesu, tak mohu říci, že ke dnešnímu dni Černá hora zahájila 30 vyjednávacích kapitol s Evropskou unii. Tři kapitoly již byly prozatímně uzavřeny a pracujeme s velkým nasazením na těch prvních opatřeních, která je potřeba provádět v rámci kapitol 23 a 24. Domníváme se, že je to skutečně zásadní klíčový okamžik pro Černou horu a pro celý region. Jak jsem již řekl minule, tak se domníváme, že Černá hora je připravena zahájit jednání o, osta- o zbývajících třech kapitolách, a to ještě za bulharského předsednictví. Samozřejmě mnoho věcí záleží také na dynamice rozhodovacího procesu na straně Evropské unie a můžeme pouze doufat, že to bude ukončeno k, našemu, k naší vzájemné spokojenosti. Také bych chtěl vyjádřit naději, že jednání eh, o některých kapitolách, jako je zejména kapitola 7 a 10, budou co nejdříve ukončena. Vzhledem ke konkrétním výsledkům reform, které se provádějí v Černé hoře a k pozitivnímu postoji Evropské unie, doufáme, že budeme nadále se ubírat cestou, kterou jsme již společně zahájili a domnívám se, že je to možné. Myslím si, že je velice důležité přijímat ve lhůtě nezbytná opatření v rámci kapitol 23 a 24. To jsou kapitoly spojené s právním státem a doufám, že do konce roku dosáhneme konkrétních výsledků samozřejmě za podpory Evropské unie a všech členských států. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že existují různé etapy pokroku eh, v Černé hoře, zejména co se týká kapitoly ohledně právního státu, tak bych se s vámi chtěl podělit o některé faktické údaje a potom samozřejmě rád odpovím na vaše otázky. Myslím si, že můžeme být spokojeni s dosaženými výsledky v oblasti boji, boje proti korupci a organizovanému zločinu, zejména na vysoké úrovni. Ostatně vláda z Černé hory není jediná, která to říká. Výsledky jasně vyplývají také ze závěru Evropské komise. A vím, že dlouhodobý ráz těch dosažených výsledků je skutečně klíčová věc, ale myslím si, že nic by už nemělo bránit tomu, aby nebyly dosaženy i další výsledky v, rámci, v tomto rámci, který byl už vytvořen reformy justičního systému byly už zahájeny, už jsme v podstatě ukončili tento proces, který byl zahájen v roce 2013. Je to už tedy třetí rok provádění určitých inovací a změn justičního systému. Zejména jde o volby, také o systém reformy státních zástupců a vytvoření jedné objektivní databáze. Také se byla zavedena byl zaveden centralizovaný úřad pro boj proti organizovanému zločinu a korupce. To vše patří k těmto reformám a k prvním dosaženým výsledkům patří významné zkrácení soudních řízení. V oblasti boje proti korupce, korupci tam bych chtěl říci, do jaké míry je důležitá práce specializované agentury, která byla ustavená, zahájila svou práci v lednu 2016 na základě, na základě stanovisek 27 eh, z justičních úředníků už rezignovalo. V roce 2017 všechna mm, prohlášení o příjmech a daňová prohlášení byla zkontrolována a v 87 případech bylo zjištěno pochybení. Je nutné zejména zdůraznit práci státních zástupců. Bylo, bylo vytvořeno speciální státní zastupitelství v roce 2007 a již bylo vyřešeno 1700 případů, většina z nich už byla uzavřena. Pokud se týká boj potírání eh, trestných činů v oblasti organizovaného zločinu a korupce, tak byla prováděna šetření proti 17 právnickým osobám a několika stovkám fyzickým osobám. Soudy vydali rozsudky u 83 osob, z nich 13 bylo odsouzeno, 9 osvobozeno a na základě eh, soudních řízení dvě osoby byly uvězněny. Pokud se týká boje proti organizovaného zločinu, tak eh, specializované státní zastupitelství v roce 2017 zahájilo šetření proti 78 osobám. Proti 52 osobám byly vydany zatýkací rozkazy, 19 osob bylo odsouzeno a byly a řízení vedla k odsouzení 21 osob. Návrhy výkonného výboru také hovořili o posílení vyšetřovacích kapacit. O tom bych vás chtěl také poinformovat. V roce 2017 byla provedena šetření v 19 záležitostech u 116 fyzických osob a mnoha právnických osobách posledních dvou letech na základě návrhu zvláštního prokurátora příslušný soud přijal, skonfiskoval eh, a zmrazil majetek ve více než deseti případech. Jde o více než 250 tisíc eh, metrů čtverečních nemovitého majetku a pozemku. Čili máme radost z těchto výsledků, co se týká dlouhodobé konfiskace nemovitostí, tedy jde o byty a tisíce metrů čtverečních pozemků. Ostatně si myslím, že je také důležité informovat vás o jasném stanovisku černohorské vlády, pokud se týká čtvrtého pilíře, to znamená sdělovacích prostředků. Černohorská vláda respektuje zásadu svobody sdělovacích prostředků a svobody projevu a odsuzuje veškeré pokusy ovlivňování nebo vměšování se do práce sdělovacích prostředků. Již jsem několikrát řekl, že veškeré útoky nebo vměšování se na média představuje útok na demokracii. A u těchto otázek jsem samozřejmě otevřený veškerým otázkám, které mi položíte. Na závěr bych, vážení kolegové, rád vyjádřil přesvědčení, že usnesení Evropského parlamentu kterým uznáváte pokrok, jehož dosáhla Černá hora, je pro nás velmi důležitý. Děkuji vám za pozornost a za čas a jsem samozřejmě připraven odpovídat na vaše otázky. Děkuji. Mr. Deputy Prime Minister, thank Děkuji vám mnohokrát, pane vicepremiére. Zdá se, že jste na správné cestě a teď zahájíme dialog s členy Evropského parlamentu. Jako první je na mém seznamu pan Charles Tanok, což je stálý zpravodaj. Děkuji mnohokrát, srdečně vás tady vítám, pane vicepremiére. Sešli jsme se, když jsem byl naposledy v Podgorice. Děkuji vám za vaši prezentaci. Vy jste řekl, že Montegne- Černá hora dělá správné věci, co se týče um, priorit, které má, čili reforma v justici, boj proti korupci a um, Eh, o kterou se snažíte také z titulu ministra spravedlnosti v Černé hoře. Eh, my samozřejmě očekáváme, že komise zhruba v dubnu připraví zprávu a potom já připravím svou nejaktuálnější zprávu, protože jsem zpravodaj za Černou horu. Ale to, co jsem doposud viděl a na základě návštěv Podgorice mohu říci, že jste na správné cestě, že jste skutečně vedoucím kandidátem, co se týče vstupu. Samozřejmě chápu, že předseda komise eh, Juncker byl nedávno na váštěvě, navštívil západobalkánské země v důsledku zveřejňování, ob, zveřejnění obnovené strategie, kterou komise předložila eh, Eh, a která byla jaksi anticipací mm, přistoupení západobalkánských zemí a Černé hory. Eh, já jsem se u vás sešel jak s vámi, tak s členy vlády a viděl jsem také širší kontext. Vidím, pane vicepremiéry, eh, oč vše usilujete, co všechno máte za sebou, jako, jaké výsledky vaše země teď bude čelit prezidentským volbám. Pochopil jsem, že tady bude minimum minimálně dva kandidáti, pan Djukanovič, Tak chápu, že parlament pravděpodobně tak, a víte, že Evropský parlament vyšle misi pozorovatelů, které se účastní kolegové našeho výboru. Další záležitost se týká svobody médií. Máme tady samozřejmě eh, celou řadu záležitostí, které hrají velký význam. Mm, já jsem se zaobíral také těmi dvěma ruskými občany, kteří se eh, snažili Eh, atakovat médii vaší zemi a to souvisí také s tím, co teď vzniklo za spor mezi mou zemí a Ruskou na základě toho incidentu, který se nedávno u nás stal. Já tady vidím určité paralely eh, co se týče vměšování se a snahy o zavraždění či o páchání závažných trestných činů na území jiné země. Mm, eh, tak tady je Tady máme případ Milana Kněževici, se kterým jsem se sešel v Podgorici a parlament byl eh, poměrně útočný. Já si myslím, že třeba prostě dá nastolit spravedlnost eh, E, byl jsem teď znovu ujištěn tím, co jste řekl, že jste na správné cestě a samozřejmě s radostí připravím další zprávu za tento výbor a uvidíme se jistě ještě později v tomto roce. Děkuji mnohokrát, děkuji vám, pane Tanoko a teď pane Petr. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji vám, pane místo předsedo vlády, dámy a pánové. Velice mě těší, že se tady v Bruselu opět setkáváme. Vždycky, když jsem se s vámi sešel, eh, tak jsem byl velice rád, Eh, když jsem naslouchal vašim slovům, protože realita je potěšitelná. A proto mě neudivuje, že Černá hora má tak prestižní status v, obla, v tom procesu rozšiřování. Jste poukázal na podstatné prvky procesu rozšiřování, proto tady nechci jít do hloubky. Černá hora si uvědomuje, co je ve hře. To tež platí i pro Evropskou unii. Domnívám se, že je důležité, abychom souhlasili souhlasili ve dvou ohledech. A sice, co se týče nové, nové strategie pro západní Balkán, ta přinesla nové faktory, které je třeba zohlednit. A za druhé, pane vicepremiére, důležité je, aby tento proces skutečně žil, aby pokračoval, aby se nezastavoval, abychom se neodstli v nějaké slepé uličce. A já jsem přesvědčen o tom, že jistě my oba si přejeme, aby již sam, že již Summit v Sofii znamená dodatečnou hodnotu. A v tomto ohledu bych rád vyslovil také své uznání z titulu vedoucího pracovní skupiny pro boje proti rakovině v Evropské unii, protože i vy eh, jste přišel s touto významnou iniciativou s onkologickým ústavem z východní Evropy. Očekáváme, že také přijde správný signál ze Sofie a doufejme, že budeme moci realizovat tento projekt. Děkuji. Myslí si, myslím si, že Černá hora, zejména po volbách, se ještě s větší dynamikou přiblíží vstupu do Evropské unie. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane Petrle. A teď má slovo náš kolega Picula. Děkuji vám, pane předsedo, pane vicepremiére, pane velvyslanče. Je hezké vás vidět v Evropském parlamentu. Děkuji mnohokrát za vaše slova. Já teď nemám žádné otázky, na které bych chtěl odpověď. Důležitý je samozřejmě kontext, v něž se v současné době Černá hora nachází zejména s ohledem na novou iniciativu Evropské unie týkající se rozšíření EU směrem na západní Balkán. Nikdo jistě nepochybuje o tom, že my v Evropské unii tady zažíváme jednu krizi za druhou a mnoho krizí zároveň se jimž jsme vystaveni. A zároveň potřebuje Evropská unie také dobré zprávy. Musíme prokázat, že jsme schopni řešit problémy na našem kontinentu. A všechno, co k tomu může přispět, by mělo být také z Bruselu oceněno. Černá hora tady má velikou šanci i co se týče řešení interních problémů své země. A my všichni, kteří se zasazujeme o budoucí rozšíření, potřebujeme pozitivní argumenty a je důležité, abyste nám je také dodávali. Západní Balkán by už neměl být eh, takovým zlobivým dítětem, které nám způsobuje starosti. Potřebujeme eh, překonat eh, krize a z tohoto pohledu se domnívám, že Černá hora nemá, nespus, nemá tak velké problémy jako jiné země při vyjednávání rozšíření. To si myslím, že mohou potvrdit stejně tak jako všichni moji kolegové, kteří se s tímto tématem zaobírají. Například ti, kteří se také zaobírají Bosnou a Hercegovinou. Úsilí jedné každé země v tomto procesu je třeba mm, eh, rozpoznat, respektovat a mm, Každý má stejné šance. Hovořil jste o jedné věci, ale možná, že by bylo dobře, kdybyste to mohli ještě upřesnit. A říkám to na základě chorvatské zkušenosti. Do jaké míry je polarizovaná politická scéna v Černé hoře? do jaké míry by to eventuálně mohlo představovat určitou překážku pro další proces, protože existuje celá řada reform, strukturální reform, významné zákony, kterými se musí zaobírat parlament i s ohledem na budoucí členství v Evropské unii. A polarizace by tomu mohla být překážkou v cestě. Teď je před sebou máte volby, i já pojedu jako pozorovatel eh, k vám na volby prezidentské. Eh, jak domníváte, vypadají vyhlídky, že se Černé hoře podaří vymanit se z určité polarizace, aby nedošlo k určitému zastavení jednání, kdyby se vám nepodařilo vyřešit si své interní problémy? Děkuji. Uh, eh, Mr. Mezrič. Pan uh... Děkuji, pane předsedo. Vážený pane vicepremiére, eh, také bych vás rád přivítal na našem zasedání výboru AFET. Ehm, eh, já si myslím, eh, že eh, neustále překládáme argumenty pro proti rozšíření, zvláště v západního Balkánu. Věříme a věřili jsme v minulosti v to, že ehm, tesalonský závazek ze Soluně z roku 2013 byste měli dodržet a že by se komise měla vrátit k této staré politice, ale s novou strategií. Takže je tady důvod být optimistický, optimistický ale zároveň víme, že škoda už vznikla. Je to něco, co eh, musíme mm, zlepšit. Je to dvousměrná eh, silnice jménem Evropské unie, za Evropskou unii a také kandidátské země by toto měly udělat společně. A eh, v tomto kontextu bych rád zmínil dvě věci kde naše skupina, ehm, kde to, kde to zaměstnává naši skupinu, obě dvě jsou důležité a týkají se dobrého řízení a vůbec obecně hodnot Evropské unie. Tím, že eh, vidíme veškeré pokrok a zlepšení, které z tého se docíli, rádi bychom věděli, jestli eh, je možné další vylepšení přístupu k veřejným informacím. To jsou věci, kterými se zaměstnává, zabýváme, zvláště ve vztahu k zadávání veřejných zakázek, ehm, větší infrastrukturální projekty a samozřejmě samozřejmě zelení se vždycky zajímali o eh, stavební projekty v chráněných oblastech, rezorty, hotelové a tak dále. Myslím si, že eh, znáte celý tento seznam. To znamená, bylo by smysluplné, kdyby tady byla větší otevřenost a eh, více disponibilních informací, kdyby byly předloženy. Z druhé, velice vítám to, že jste otevřeli možnost hovořit o otázkách, které se vztahují ke mém svobodě médií. Zároveň registrujeme, že tady Eh, vláda Černé hory se zavázala k hodnotám mediální svobody, jsme si toho plně vědomi, ale přesto ještě pořád eh, se tam příklad jsou to útoky, zastrašování novinářů, eh, včetně očerňování fyzických útoků a hrozeb. Jako minister spravedlnosti možná máte nějaké páky a možná můžete uzavřít případ do Ivanoviče. To je případ vraždy který už tady vlastně vysí nám 14 let. A Dále, se, dále to, jsou to očernování žurnaliz, eh, novinářů, eh, například Martinovič, a pak je tady eh, nedostatek stíhání těch, kteří těmto útokům přicházejí. To znamená, chtěli bychom slyšet vaše poznámky k tomuto. Děkuji. Pan Castaldo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám, pane místopředsedo, že jste přijel. Děkuji vám za vaši velice zajímavou prezentaci, kdy jste schrnul úsilí, které, kterého už dosáhla Černá hora a její vláda. Pan Tenok, který vaši zemi velice dobře zná, řekl, Babiše už to také zdůraznil. A já jsem velmi rád, že bulharské předsednictví se také zabývá budoucnosti západního Balkánu. Pro. Konstatoval jsem, že bylo dosaženo úsilí v oblasti spravedlnosti, boje proti organizovanému zločinu, proti korupci, o tom všem jste hovořil ve vaší úvodní eh, řeči. Poprvé v loňském roce u vás byla založena mm, škola pro veřejnou zprávu. Jel jsem eh, do vaší země s kolegy z Evropského parlamentu Navštívili jsme také další země eh, západního Balkánu a souhlasím s kolegy, kteří eh, vyjádřili naději, že budeme moci zahájit další jednávací kapitoly na cestě k přístupu do EU, protože vás považujeme za určitý příklad pro ostatní země. Také jste dosáhli dalšího kroku ku předu a rád bych vám položil konkrétnější otázku. A tato otázka se týká problému návratu eh, bojovníků z, z Blízkého východu, zejména ze Sýrie. Víme, že toto je jev, který se dotýká všech zemí západního Balkánu. Nenašel jsem nějaká přesná čísla, přesné statistiky ohledně Černé hory. Je zde tedy problém také těch teroristických útoků a zvyšování radikalizace a náboženského extremismu. To, to jsou samozřejmě obavy, které stílíme. Takže bych se rád zeptal, jaká konkrétní specifická opatření jste přijali v Černé hoře. A zdá jste zavedli tedy nějaká tvrdá opatření trestní stíhání případně, anebo zda jsou to spíše eh, opatření týkající se začlenování nebo znovu začlenění těchto zahraničních bojovníků. A jaký je rozsah tohoto jevu ve vaší zemi? A potom bych vás chtěl skutečně povzbudit, abyste pokračovali v této nastoupené cestě. Doufejme, že bojkot eh, bude ukončen a že se vám podaří najít parlamentní cestu působení s opozicí, že se vám podaří dokončit tyto započaté reformy, tak abyste se mohli co nejdříve připojit k naší evropské rodině. Děkuji. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Gospodine Petir, děku, děkuji, pane předsedo, pane předsedo vlády. Eh, koncem ledna sdělovací prostředky zveřejnily informaci o přímém porušování práv Chorvatů v Boce Kotorské ze strany černohorských orgánů a to bez souhlasu chorvatských úřadů, kde bylo zahájeno šízení klas, zařazení Boky Kotorské na seznam dědictví UNESCO a nechali jste zcela stranou skutečnost, že se jedná také o část eh, dědictví patřícího chorvatské státu. Je to vlastně část katolické tradice Boky Kotorské, kterou Eh, zachránil eh, arcibiskup. Toto jsou však věci, které během této kandidatury eh, byly zcela ponechány stranou a tento aspekt Chorvatsky byl zcela opominut. Vzhledem k tomu, že Černá hora je kandidátskou zemí na přístup do Evropské unie a toto není ojedinělý případ, kdy jsou zanedbávána práva menšin, a jsou porušována jejich práva, tak bych se chtěla zeptat, pane místo předsedo vlády, zda Černá hora plánuje zahájení společného řízení s Chorvatskem o zařazení Boky Kotorské na seznam dědictví UNESCO, tak, aby byly chráněna práva eh, menšin. Eh, chtěl se zeptat, jestli jsou tady další kolegové, kteří by se chtěli umout slova. Pan Boštěn ještě. Děkuji, pane předsedo pane ministře. Minulý rok to byl eh, pokus o vojenský puč, který lhal. Bylo to eh, organizováno různými jednotkami, které patří k nejrůznějším státním a nestátním eh, strukturám. Co byste nám mohl říct si dnes? Ne, že byste odhaloval nějaké klasifikované informace, ale co ještě víte navíc v porovnání s těmi dřívějšími informacemi a jak eh, eh, nahlížíte na, eh, tyto, na teroristické útoky a dále. Jak Černá hora dnes vnímá Ehm, ty, kteří eh, operují eh, a kteří jsou velice angažováni na, západním Balkánu a jaká je vaše rada pro Evropskou unii, aby snížila riziko těchto eh, lidí? To byly... so, easy questions for... Ano, to jsou jednoduché otázky pro pana Bašina. Pane vicepremiére, máte slovo. Chvála vám. Děkuji za vaše otázky. Nejprve bych chtěl poděkovat všem vám, kteří jste vyjádřili zájem o pokrok Černé hory na její cestě k přistoupení do Evropské unie i o jiné oblasti. Dnes máme příležitost eh, odpovědět na všechny otázky, které vás zajímají v rámci tohoto otevřeného dialogu. Pane Tenoku, já jsem, je mi opravdu líto, že ta příští zpráva bude poslední, která bude zpracována pod vaším patronátem, protože jste opravdu pracoval velmi profesionálně a velmi zodpovědně jste se věnoval této práci. Není překvapivé, že občané Černé hory se dívají pozitivně na vaši práci a chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat vám za vaši práci. Jakožto velmi zkušený poslanec Evropského parlamentu jste správně poukázal na některé rozpory v, poli, v politice rozšiřování. Ale stanovisko naší vlády je takové, že Nechceme se zastavovat u těchto potíží, protože máme velmi jasnou perspektivu přistoupení naší země. Je to skutečná šance pro Černou horu a její realizace závisí především na demokratických institucích a na jejich eh, dobrém fungování a samozřejmě také na přispění celé společnosti. Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že evropská integrace je proces, který zapojuje celou společnost a ne pouze státní aparát. Tato perspektiva přistoupení je pro nás zcela jasná. Když jsme se rozhodli bez možného návratu provádět veškeré reformy, abychom se stali žádoucím partnerem pro Evropskou unii. A je nepochybné, že tento rok bude pro nás rokem výzev a jakožto společnost chceme reagovat na tyto výzvy a prokázat zralost naší demokracie, tak jak se od nás očekává. A jak jste správně řekl, prezidentské volby jsou před námi, budou se konat v polovině dubna. Za měsíc potom se budou konat volby asi ve 12 městech, respektive volby tedy do místních samozpráv asi ve 12 městech a obcích. Jde to tedy, je to tedy důležitý okamžik pro demokracii, jak je tomu v demokracii vždy při volbách. A myslím si, že to také poskytne odpověď na mnoho otázek eh, ve vnitřní politice, které jsou zatím otevřené v Černé hoře. Černá hora samozřejmě je také v jádru pozornosti další mocnosti, která neuznává pokrok Černé hory v rámci její integrace jak euroatlantické, tak evropské a nepovažuje tento proces za žádoucí. Nicméně cesta Černé hory směrem k Evropské unii ta není, není nasměrována proti nikomu. Je to prostě cesta, kterou si zvolili občané Černé hory, kteří jsou vlastně nositeli této svrchovanosti a kteří mají právo svrchovaně a nezávisle se rozhodnout o tom, jakým směrem chtějí, aby se jejich společnost rozvíjela. Těch výzev a úkolů, které před námi stojí, bylo mnoho dosud a snažili jsme se vždy reagovat na ně se sralým rozhledem také naše instituce přinesly odpovědi na některé z těchto otázek a soudní systém v Černé hoře ještě musí některé věci vyřešit. Probíhají některá soudní řízení za teroristické činy, také za spolčení s cíly páchání teroristických činů. Pan, pane Peterle, chtěl bych vám poděkovat za, vaši, za vaše slova za slova uznání, která jsou pro nás ještě důležitější, že pocházejí od země, která, ze země, která je nám tak blízko, jako je Slovinsko. Jak jste již zjistil, tak letos chceme otevřít, eh, zahájit jednání o těch zbývajících kapitolách a chtěli bychom, chtěli bychom také některé kapitoly uzavřít. A je zcela jasné, že to jsou jednání zejména o těch nejdůležitějších kapitolách 23 a 24, která budou určující pro veškerý další průběh. Správně říkáte, že boj proti korupci je jeden z určujících faktorů na této cestě. Instituce, které bojují proti korupci, ať už formou prevence nebo represe, tak prokazují svou zralost a navyšují kapacitu. Samozřejmě je zde ještě prostor ke zlepšování jejich činnosti, ale myslím si, že budete souhlasit s tím, když řeknu, že když se vytvářejí nějaké nové instituce, tak to trvá prostě určitý čas, než tyto instituce plně rozvinou své kapacity a budou moci využít veškeré své váhy ve společnosti. Doufám tedy, že do budoucna tomu tak bude. Děkuji za to, že také uznáváte naše úsilí které vyvíjíme v oblasti technologie, eh, zejména s perspektivou summitu v Sofii, kde se tomu budeme věnovat ještě více. Pane Piculo, vám bych chtěl také poděkovat za jasná slova, kterými jste uznal to, co tvoří samotné těžiště politiky Černé hory, pokud jde o její vztahy s Evropskou unii. A to, že chceme plně přispívat ke stabilitě Evropské unie. Přistoupení Černé hory do Evropské unie v tomto směru musí e, znamenat další krok na cestě k větší stabilitě Evropské unie. Jakožto stát který se nachází v určitém neuralgickém bodu jeho východní Evropy, tak by eh, se musíme postarat o to, abychom nepřispěli ke zvýšení určité nestability. A ještě bych rád dodal, že jsme obzvláště hrdí a považujeme to za součást významného politického kapitálu na to, že v těch letech, která byla velmi černá v 90. letech, v Montenegro nedocházelo ke střetům náboženským nebo etnickým. Podařilo se nám zachovat občanský mír i během tohoto černého období a proto Černá hora dnes udržuje dobré vztahy se všemi sousedními státy v tomto regionu. Takže si myslím, že z tohoto hlediska může pomoci a i ostatním státům v regionu řešit problémy a potí obtíže, kterým čelí. I šest států západního Balkánu si vytyčilo cíl přistoupit Evropsk, do Evropské unie. Pan Juncker řekl jasně, jak je důležité vyřešit ty nevyřešené problémy, které dosud přetrvávají mezi státy. A máte také pravdu, když říkáte, že velká polarizace vztahů mezi politickými stranami v Černé hoře je určitým omezením. Ale já bych řekl, že je to omezení, která se týká, které se týká zejména kultury dialogu. To jsme pozorovali v loňském roce kvůli bojkotu ze strany opozičních parlamentních stran a také kvůli té nevhodné rétorice, která stále existuje při zaujímání veřejných stanovisek v Černé hoře, zejména od jedné politické strany, která prostě eh, tvoří opozici proti rozhodnutí Černé hory jít směrem k připojení k Euroatlantické alianci a Evropské unii. Nicméně máme odpovědi díky těm blízkým volbám, kde tedy samotní občané e, dají odpověď alespoň na část těchto dosud nevyřešených otázek a doufáme, že potom se bude konat summit a ty místní volby, o kterých jsem už hovořil, kde bude možnost vyjádřit a znovu potvrdit stanovisko evropský, eh, černohorských občanů Vox Populi, Vox Dei takže toto bude také příspěvek pro nás všechny tyto volby a očekávám uklidnění této situace a snížení této politické polarizace, která dosud přetrvává. A budeme se moci koncentrovaněji a cíleněji věnovat v naší práci té politice, abychom pokračovali kupředu směrem k našim společným zájmům a to dynamický rozvoj společnosti a ekonomiky v Černé hoře panem Meceriči. Vy jste hovořil o velmi důležitém aspektu, který je jedním z hlavních atributů demokracie a to je právo na svobodný přístup k informacím. Je velmi zajímavé podívat se na to, jak se toto právo rozvíjí v Evropě, jakožto právník. Já vždy obhajuji myšlenku, že vo, při volný svobodný přístup k informacím je nedílnou součástí svobody projevu, protože svoboda projevu, svoboda vyjadřovat své názory, svá stanoviska, to je svoboda, která je přístupná pouze dobře informovaným občanům. Ostatně je zajímavé také konstatovat, že v Soud pro lidská práva ve Štrasburku dlouho váhal než řešil tímto způsobem otázku právo, práva na svobodu informací. Až v nedávné době Štrasburský soud uznal právo na volný přístup k informacím, jakožto podle článku 7 Evropské úmluvy o Charty základních práv a svobod. Je tedy skutečně v zájmu občanů aby přístup k informacím byl svobodný, aby byl zajištěn všem. A samozřejmě environmentální otázky k tomuto patří. S velkou pozorností tedy Černá hora se věnuje také této oblasti a potvrzujeme s velkým závazkem tu svobodu informací, o které vy sám jste se zmínil. A další velmi významný aspekt svobody projevu, to je samozřejmě svoboda tisku. Jak jsem již řekl, veškeré cílené útoky na sdělovací prostředky, ať už se jedná o zastrašování nebo o fyzické útoky na novináře nebo případně o útoky na sídla tisku nebo sdělovacích prostředků znamená útok na samotnou demokracii. Rád bych vás informoval o dalším příspěvku naší vlády v této oblasti. Zavedli jsme, vytvořili jsme určitou komisi, která se skládá zejména z novinářů, ze zástupců sdělovacích prostředků a jejímž úkolem je provádět vyšetřování e, útoků proti novinářům. V předchozím období vláda souhlasila se všemi doporučeními a všemi podněty této vyšetřovací komise, která se zabývá také tím způsobem, jakým orgány a státní instituce řeší případy cílených útoků na novináře. Takže vláda přijala všechna doporučení a podněty této komise a stimuluje komisi v tom, aby pokračovala ve své práci a poskytuje jí nezbytné prostředky k její práci. Očekávám, že v dalším následujícím období státní orgány a zejména policejní složky, státní zástupce a také agentura pro ochranu osobních údajů a svobodného přístupu k informací nám poskytne zpětnou vazbu na základě tady těchto jednotlivých podnětů a doporučení. Vyšetř, práce vyšetřování tady této komise, o které hovořím, se samozřejmě také týká další, toho závažného případu Ivanoviče. To je jeden z případů, kdy se vede vyšetřování toho, jak reagovaly státní orgány. Pane Castaldo, Rád bych chtěl přivítat tedy mm, způsob, jakým Bulharsko, tedy bulharské předsednictví, eh, vede tuto politiku, zejména z, z oblasti, rozšíření, v oblasti rozšíření o země západního Balkánu. Vítáme tento přístup a jsme vděční bulharskému předsednictví za to, že tímto způsobem povýšilo mm, úroveň eh, této politiky rozšíření na určitou uspokojivější úroveň, protože toto je jedna z nejúspěšnějších politik Evropské unie, troufám si říci. Já si myslím, že váš zájem, který jste vyjádřili také o návrat za cizích zahraničních bojovníků. Zeptali jste, zeptal jste se, jaký je náš přístup. My jsme přesvědčeni, že toto je otázka, která vyžaduje mnoho oborovou odpověď. Trestní stíhání nebo trestní oblast není dostatečná. My jsme pozměnili náš trestní zákoník, uznali jsme účast zahraničních bojovníků v na zahrani, v zahraničních územích jakožto konkrétní trestný čin, ale jed, pouze z trestního hlediska ty akce nejsou dostatečné. Je potřeba multidisciplinární přístup, to znamená určité akce v oblasti vzdělávání, prevence, informování, spolupráce mezi státy, mezi náboženskými společenstvími, aby se předcházelo radikalizaci potenciálních zahraničních bojovníků. Je potřeba také, aby instituce mezi sebou spolupracovaly v rámci systému a mezinárodní spolupráce je samozřejmě nezbytná, protože tento problém zahraničních bojovníků se netýká nikdy pouze jednoho státu původu. Je to problém, který se týká nás všech. A myslíme si, že tento interaktivní přístup a mnohodisciplinární, abych tak řekl, je nezbytný. Dosud Černá hora nebyla uznávána jakožto stát, kde tento jev eh, nabral nějaký významný rozměr. Měli jsme dva případy, kdy byla uznána účast zahraničních bojovníků na eh, válečném cizím území, ale samozřejmě nemůžeme se spokojit pouze s represivní politikou, která nikdy neřeší ty hlavní příčiny, i když represe samozřejmě tvoří také nebo může mít do určité míry také preventivní povahu trestního stíhání. Paní Petyr, vy jste zdůraznila nedodržování práv etnické menšiny v Boce Kotorské. Já nemohu souhlasit s tím konstatováním. Občané eh, Boke Kotorské, kteří patří k chorvatské menšině, a obecně Chorvaté v Černé hoře jsou obecně uznáváni a respektováni a ostatně politická strana, která zastupuje chorvatskou menšinu eh, v Černé hoře patří do koalice. Máme jejich zástupce v parlamentu, má, mají ministerské portfolio v ve vládě. A jsem si jistý, že toto všechno by se nestalo, pokud by tam nebyla dodržována práva, nebo by byla chorvatská menšina nedostatečně respektována. Stejně tak jako všechna ostatní společenství se cítí dobře v Černé hoře, cítí se tam doma. Černá hora není nacionalistický stát, ale je to stát pro občany Není to tedy jak se stát eh, složený z národnostní komunity, ale je to stát občanů. Vy jste hovořila o námořních tradicích Voky Kotorské jakožto kulturní, součást kulturního dědictví, kterou by mohlo uznat také UNESCO. A já si myslím, že toto je určitý spojovací prvek, který by měl naopak propojit všechny občany Černé hory a zejména ti, kteří mají své místo v Boce Kotorské jako je případ chorvatské menšiny. A mohu vás ujistit, že přístup vlády Černé hory plně dodržuje ústavu naší země. To znamená, že veškerý, veškeré kulturní statky v Černé hoře patří všem občanům naší země, nezávisle na etnickém nebo národnostním původu. toto je opravdu zásadní ústavní prvek, který je velmi silně zakotven a od něho se naprosto neodchylujeme. Ten občanský a sjednocující prvek naší země. Uznáváte, že, uznajte, že stát je často charakterizován jako národnostní společenství, kdežto Černá hora se vyznačuje tím, že je společenstvím všech občanů. Samozřejmě, že váš názor je legitimní. Eh, chorvatský stát, jakožto zpřátelený stát Černé hory, musí mít eh, musí společně předložit tuto kandidaturu eh, společně s Černou horou. Toto je něco, o čem samozřejmě můžeme diskutovat a o čem budeme diskutovat se všemi zúčastněnými subjekty, ale myslím si, že ten dialog už byl zahájen jak s Ministerstvem kultury, tak s Ministerstvem zahraničních věcí Chorvatska. A na závěr otázka pana Bosčinaru, která se týkala <clears throat> tedy důvodů, které stojí za tím, respektive za tím pokusem o teroristický čin a vytvoření určitého zločinného podniku. Já jsem vždy velmi opatrný, když se jedná o to, když bych se měl vyjadřovat k soudním řízením, která ještě nejsou dokončena. Je to soudní řízení, které poskytne odpověd, odpověď. O čem však nemáme vůbec žádné pochyby v naší vládě, je to, že se naprosto nepochybně jedná o vměšování, mimo jiné o vměšování zahraniční mocnosti. Především s tím cílem, aby se zabránilo vstupu Černé hory do NATO, protože ta zahraniční mocnost, o které hovořím, vnímá tento vstup do NATO za určitou formu hrozby národním zájmům této mocnosti. Což je naprosto špatné, nesprávné, protože Černá hora chce mít dobré vztahy se všemi. Děkuji. Děkujeme vám, pane vicepremiére, za tuto bohatou diskusi a velice se těšíme na naši budoucí spolupráci. Teď budeme mít krátkou dvouminutovou přestávkou. Eh, pan komisař Hán už je zde a naším dalším bodem na pořadu jednání je strategický dialog, který je za zavřenými dveřmi s panem